Dobrý den, vážení kolegové, je nás tady opravdu málo, ale přesto bych navrhla začít a budu pokračovat v Němčině. Um, unser Punkt jetzt Nummer 10 ist... Bod 10, <clears throat> to je rozpočet na rok 2018. Jak víte, komise 30 května na, zveřejnila návrh rozpočtového rozpoč, návrh rozpočtu na rok 2018. K tomu jedna poznámka sekretariátu. Ehm, ehm, ve výboru eh, eh, kult jsou eh, doporučení k rozpočtu, které jsou výbor pro kulturu zodpovědný. Máme dva základní části rozpočtového postupu, přijetí návrhu a změny. Herr Leckergard vám eh, představí eh, návrhy změn v rozpočtu. Předtím ještě připomenu, že eh, lhůta na podání pozměňovacích návrhů k rozpočtu je 26. června 18 hodin a koordinátoři se sejdou 22. tedy rozhodli na schůzi 22. března, že pozměňovací návrhy se budou podávat v angličtině. Za třetí návrhy pilotních projektů nebo přípravná opatření e, se budou e, pod, e, předkládat i jako pozměňovací návrhy k rozpočtu. Takže to je celková situace a teď dám slovo na pět minut panu Lekgardovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jen pár slov ze strany KUL k tomuto návrhu rozpočtu na rok 2018. Většina z vás asi ví, jak se k tomu stavím obecně, protože už jsem to projednával na trialogu před několika týdny v rozpočtovém výboru. Od té doby se mohl konzultovat několik lidí, včetně našich rozpočtových expertů k hlavním a k postupu. Oproti poslednímu kolu, kdy ještě pozice komise nebyla známa, dnes tady máme skutečné čísla tak, jak je navrhuje komise. A já bych zdůraznil ty nejdůležitější body. V prvé řadě hluboce litujeme, že rozpočet neobsahuje žádných dalších 50 milionů eur pro Erasmus Plus z MFF na leta 2018 až 2020. Pokud se nám nepodaří získat předem 50 milionů, tak bychom preferovali aspoň tři, na, tři části 18 milionů v roce 2018, aby Erasmus skutečně mohl plnit svou funkci pro evropskou mládež. Za druhé, Máme tady problém se sbory Solidarity, protože ty často čerpají z Erasmus+. A tady potřebujeme mít jasno, potřebujeme odpovědi od komise, zvláště pokud se jedná nový KOP a EVS. V roce 2018 je tady na to asi 18 milionů, ale musíme trvat na tom, aby tyto peníze nepocházely z Erasmus+. Ale já se budu těšit na to, co nám eh, komise k tomu řekne. Za třetí, Creative Europe a Europe Facilities Program nejsou dostatečně financovány. My voláme po větším zafinancování obou programů v roce 2018 V roce 2018 pokr- rozpočet pokrátil o 740 tisíc. Nicméně souvisí to také s úspěšností projektu. Z pozitivního hlediska vítáme další 4 miliony pro Creative Europe pro Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018. Na druhou stranu potřebujeme nezávislý rozpočet v souvislosti se závazky komise abychom měli 7 milionů eur, tak jak bylo přislíbeno v rozpočtovém lince. Pokud jde o iniciativy v oblasti multimedií, tady musíme rovněž jednat. Musíme mít jistotu, že rozpočet podpoří nezávislost evropských záležitostí, čili vítáme pozitivní snahy na dlouhodobá řešení pro Euronet+. Plus. Voláme po udržitelném financování EduNet Plus a jeho zviditelnění v rozpočtu na rok 2018. Vyzýváme komisi, aby přijela kroky pro udržitelnost sítě za horizontem roku 2018. Také potřebujeme nezávislé zprávy a jsou to osoby, subjekty, které toto poskytují napříč Evropou. Dále pilotní akce. Tyto akce a tyto projekty mají svou hodnotu pro budoucí uh, politiky. Já jsem mluvil o New Narrative for Europe. Mm, to je na dobré cestě, zvláště pokud se jedná o evropskou mládež. Je to velice důležité. Dále eh, počítáme s novou sílou Erasmus plus 7. Sport je také důležitý. Uvědomujeme si, jak významný sport je na všech eh, úrovních mm, a proto voláme o provázanosti sportu a kultury a proto také vítáme rozhodnutí začlenit do rozpočtu na rok 2017 fondy pro zvláštní výroční akce a události. To musí pokračovat. Žádáme ho o alokaci milionu na rok 2018 tím, abychom rozšířili sport na místě a, a abychom povzbudili fyzickou aktivitu mezi evropskými občany. Mm, zorganizovali bychom asi e, tři tisíce akcí napříč Evropou s 1,5 miliony účastníků. Já tedy doufám, že se nám podaří projednat toto stanovisko rychlo, budu se těšit na rozpravu a budu se těšit na zakomponování vašich komentářů do budoucna. Rychlá reakce je nezbytná. Musím také připomenout, jak říkala paní předsedkyně, že máme lhůtu pro poskytnutí pozměňovacích návrhů za pár dní. Děkuji. Děkuji, Mortene. A teď vyzvu stínové zpravodaje, aby se ujeli slova. Nebudu se się celou. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu opakovat celou diskusi, která už proběhla v minulosti. Mohl bych tak učinit, mohl bych ocitovat některé věci, ale to bychom zbytečně plítvali časem. Takže velmi stručně. Pro nás je klíčový především Erasmus+. Potřebujeme posílit finanční zdroje pro následující období, ale je to také omezeno Solidarity Core a těmi 15 miliony eur v něm. Musím také říci, že Erasmus plní funkci pro celou Evropskou unii, pro všechny členské státy. Solidarity Core je omezen pokud jde o zdroje, pokud jde o finance, týká se opravdu malého počtu členských států. Musíme hájit Erasmus Plus a teď je to o to důležitější, než to bylo před několika měsíci. Myslím si, že u nás ve výboru existují určité výhrady, protože některé rozhodnutí, které jsme přijeli, jsou velice eh, skromná, pokud eh, jde o čísla a nové iniciativy. Navzdory tomu došlo na určitá pozitivní rozhodnutí a kolega už mluvil o některých a já se domnívám, že skutečně musíme hájit vlastní pozici. Takže tady máme Erasmus+, European Radio Network a různé další projekty, které jsme podporovali v minulosti projekt proti eh, nelegálnímu obchodování s uměleckými díly. To musíme zohlednit, musíme se podívat na kulturu a také na to, co je k dispozici v rámci Eurostatu a musíme bojovat za tyto další čtyři miliony pro Evropa kulturní dědictví. Ale čekáme, že snad dostaneme až třikrát víc, takže tato částka je opravdu velice skromná. Nicméně mm, toto je vhodné pro projekt i Creative Europe. Komise nám přislíbila, že v následujících letech 2018 až 2019 bude částka navýšena o 4 miliony pro Creative Europe a pochopitelně my budeme muset najít další příjmy. V dokumentu o tom nemáme žádné důkazy, ale musíme zajistit, aby tyto další zdroje šli do Enrich Creative Europe a do dalších zdrojů, které tady budou pro Erasmus Plus a ty toho budou řádně využity, i když budeme je muset ho odložit. Musíme se na to zaměřit velmi pečlivě. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji za to stanovisko. Myslím si, že poskytuje poměrně jasný rámec pro to, abychom se zabývali touto částí rozpočtu, která se tedy týká kultury mladých eh, lidí a vzdělávání. Ty částky jsou poměrně nízké ale je to přímý důsledek podfinancování, kterým trpí především Evropa tvořivá a Evropa občanů. Vím, že nyní se budu s panem zpravodajem lišit, ale myslím si, že jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je doplnit evropský rozpočet o skutečné vlastní zdroje. Navíc tento výbor již také vyjádřil eh, svůj podiv nad eh, financováním eh, různých eh, orgánů solidarity a včerejší schválení části finančního rámce pro mladé lidi, vzdělávání a kulturu skutečně, jak to částečně říká i pan zpravodaj, ukazuje, že u Erasmu Plus není těch 5 milionů, těch, do, těch 5 milionů navíc, které byly přislíbeny. To nás znepokojuje. Navíc eh, ty, ta solidarita je právě financována z prostředků, které byly určeny na Erasmus+. Plus. Tam tedy jde o 50 milionů, které byly dodatečně přislíbeny, ale ty tam nyní nejsou. Navíc v návrhu rozpočtu těch 50 milionů tedy chybí, jak jsem říkal. A kdo tím nejvíce utrpí, právě Erasmus Plus a mladí lidé, což je paradox, když si uvědomíme, že Evropská unie při mnoha příležitostech a na různých místech deklarovala, že chce do mladých lidí investovat. A proto by alespoň měly být poskytnuty ty prostředky, které byly v rámci finančního plánování stanoveny. My tedy v tomto výboru předložíme společně určité pozměňovací návrhy v tomto smyslu, tak abychom skutečně zdůraznili že tento požadavek je naprosto zásadní. Jinak s panem zpravodajem souhlasím a děkuji mu za odvedenou práci. Thank you, Mr. Morganu. Děkuji, pane Morganu. A nyní tedy budu hovořit jakožto stínová zpravodajka za zelené. Já bych chtěla zdůraznit a všichni to asi Víte, že naše velké programy Creative Europe, Evropa občanů a také Erasmus jsou podfinancovány, byť tedy tam došlo k navýšení toho rozpočtu, tak my víme, že to není dostatečné a že bychom toho mohli udělat mnohem více a politicky by bylo mnohem tedy by politicky by bylo dobré zahrnout eh, více mladých lidí. A já tady doufám, že těch 50 milionů tam eh, bude doplněno, musíme na tom trvat a bude to tedy naše společná pozice jakožto výboru KULT. A potom k tomu eh, eh, orgánu Solidarity. Já jsem měla určité pochybnosti o tom hned z počátku, jak se to bude financovat a říkala jsem, že tam nesmí být žádný přesun z Erasmu+. Komise nám nyní vysvětlila, že nyní vlastně z Erasmu Plus eh, vzala prostředky, které jdou na dobrovolnickou službu a dobrovolnickou službu začlenila do toho tělesa Solidarity. Pokud by to bylo skutečně takto, tak by to bylo v pořádku. A že peníze z jiných eh, programů jsou směrovány na Solidaritu. A potom je tam ještě 86 milionů, což jsou vlastně nové peníze. Ale samozřejmě, že by jich mohlo být víc. Pokud bychom toho chtěli udělat víc, tak bychom určitě využili více prostředků. A to by mohl být eh, jeden z našich signálů, tedy že by bylo dobré apelovat na členské státy, aby schválili více prostředků z těch dosud nealokovaných rezerv nebo marží. A ty prostředky, které respektive žádné prostředky, žádné další prostředky z Erasmu by již na solidaritu použity být neměly. Nevím, zda to nějakým způsobem hrozí, ale v každém případě bychom měli zcela jasně říci, jak se na to díváme. Pokud jde o rok kulturního dědictví, multimédia a kvalitní žurnalistiku, tam asi budeme mít ještě další dodatečné pilotní projekty. To si myslím, že je dobrý politický krok a také u těch dalších projektů je třeba navýšit rozpočet, eh, například u sportu, základních sportovních organizací, integrace osob ze znevýhodněného prostředí, především pro migranty a uprchlíky je velkou šancí takto skombinovat sport a kulturu, takže souhlasím s tím, co zde říkáte. A myslím si, že než celé to projednávání víceletého finančního rámce začne, bylo by dobré, abychom měli jasný rozpočet na rok 2018, abychom měli jasnou představu, jak ty prostředky budou vynaloženy, protože skutečně toto se týká také přijímání Evropské unie ze strany občanů, protože tato témata, kultura, mládež, to je evropským občanům velice blízké. Tolik tedy z mé strany. A nyní Silvia Kosta. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji stínovým zpravodajům za jejich práci. A já si domnívám, že musíme nejen jako výbor pro kulturu, ale jako Evropský parlament vyslat jasný signál. Parlament často hovořil o prostředcích na kulturu, mladé lidi a solidaritu a nyní jde o to, abychom postupovali konzistentně, abychom se dohodli s výborem pro rozpočet, ale i s dalšími rozpočty, dnes skutečně tam chybí těch 50 milionů. Tam se v podstatě, pokud si pamatujete, hovořilo o tom, že nejprve je potřeba vyjasnit rozpočtové otázky týkající se Brexitu. Nicméně těch 50 milionů, těch tam již bylo přislíbeno na Erasmus+. A pokud jde o tu solidaritu, tak eh, ono, ty prostředky tam vlastně byly přiděleny a teprve nyní se diskutuje o tom, na jakém právním základu to bylo provedeno. Myslím si, že v každém případě, ale jak eh, Creative Europe, tak Evropa pro občany jsou podceňovány a podfinancovány. To jsou projekty, které mají 12% úspěch zatím. A to je frustrující. To se nám potom vrátí jako bumerang. U Creative Europe a u toho dalšího nástroje, který byl spuštěn teprve letos v roce 2016, je třeba to změnit. Je třeba do toho zapojit vel- i ostatní politické skupiny, tak aby si uvědomili, že jde o prioritu. Chtěla bych říci, že my jsme na rok evropského kulturního dědictví obdrželi milion v roce 2017 a tři v roce 2018. Další zdroje jdou z jiných programů. Tato čísla ta se tedy týkala Creative Europe. A já si myslím, že je třeba zajistit financování těch pilotních projektů, protože, jak říkal pan zpravodaj, otevírají nové cesty do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, Silvia. Nyní chci dát slovo komisi. Prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně, dámy a pánové, vážení členové. Já bych chtěl vyjasnit několik bodů a chtěl bych vám mm, poděkovat za podporu vašeho výboru, na našemu programu a návrhům. Mm, chtěl bych vyjasnit um, nějaké změny uh, rozpočtu uh, v rámci um, měnové revize celého rámce, především co se týče Erasmus+, plus milionů, 50 milionů jsme již měli z 2010 a ještě zbývá 50 milionů, které se rozdělí v příštích zbývajících letech. Těchto 50 milionů je v návrhu rozpočtu 2018 ehm, tedy ještě nejsou, protože bylo rozhodnuto až v, mm, v úterý, vzhledem k volbám v Británii. Nyní pracujeme na opravném rozpočtu v Generálním ředitelství pro rozpočet, abychom navrhli Eh, k, eh, u lokacích na další, pro, na, na další programy, nejenom Erasmus. My jsme se pokusili, aby bylo těch 50 milionů na d, rok 2018, aby byl eh, zachován ten profil toho programu, který byl větší na začátku 2010. Takže se pokusíme uh, Eh, využít tu marži, kterou máme eh, v rámci eh, MFF. My se my uvidíme v příštích týdnech, na které, let, na které roky se nám pokusí, mm, podaří rozdělit těch 50 milionů. Těchto 50 milionů byly vyžádány a mm, dostali jsme je na posílení Erasmu+. Myšlenka komise tedy je posílit program, který funguje dobře, který měl eh, ten program, úkol které byly méně úspěšné. Dále, co se týče ty, um, ehm, solidar, zbory solid, Evropské sbory solidarity, um, to bylo 97 milionů euro, které šly na tyto eh, sbory, který měl 340 milionů euro celkový rozpočet. To byl návrh komise, ale jak jste vysvětlila, paní předsedkyně, to musíme vidět ve, větší, ve širším kontextu. Eh, máme dobrovolníky, které jsou z Erasmus+, dáme je do těch sborů, to je tedy, e, vlastně byl vyňat ten systém z toho Erasmu+, Plus, a pak tam přidáme další prostředky co se, e, na řešení problémů mládeže, takže bude větší dopad rozpočtu na mládež a větší rozpočet, než jsme měli na začátku na Erasmus+. Plus. Abychom měli tedy mm, a, a, protože m, mm, příležitosti pro mládež je priorita, kterou stanovil předseda Juncker. Budeme tedy schopni dělat více s tímto návrhem. To znamená 25 nových prostředků, to bude mít větší dopad na mládež. Jsem slyšel, že tady byly obavy, že mládež bude penalizována. Ne, je to přesně naopak. Právě se snažíme řešit problémy mládeže, to jsem chtěl vyjasnit. Teď dám slovo zpátky panu Tnoževskému a pak panu Morgánu, pak zpravodaj. On začne. Já jsem trošku znepokojen, ehm, protože chci připomenout, že ty sbory Solidarity Evropské neskončí v roce 2018 půjdou do roku 1920. Mm, budeme mít téměř 70 milionů a pak další částku na rok 2020, takže tam bude nárůst prostředků. 2018 máme Creative Europe, to všechno bude ze stejného zdroje. Máme stejnou dynamiku. a nechceme zvyšovat náklady Erasmus+. Nemůžeme se zaměřovat jenom na příští rok, protože víme, že celá ta dynamika je indikována v tom dokumentu. Je tam ještě i další důležitý prvek. Chceme zajistit, aby za dva roky nebyly nesplacené dluhy v rámci Erasmus+, co se týče plateb. Když se podíváte na dokumenty, tak už mluvíme o budoucí perspektivě, plánovaný rozpočet, implementovaný rozpočet, ty rozdíly by neměly stoupat, takže bychom se měli dívat nejenom na nedostatek nákladů Erasmus+, musíme zajistit, ehm, aby ty platby nešly na eh, mezery a nedostatky, protože to by bylo nákladné. Děkuji. Tady ale je jedna věc, která mi trošku nesedí v tom, co říkala komise. Zde je sdělení z 30. května, které říká, že návrh eh, rozpočtu na rok 2018 je prováděn tak, jako kdyby ta revize již byla schválena. A já mohu konstatovat, že v tom rozpočtu chybí 50 milionů na Erasmus+, takže to nějak nevychází. To musím opravdu zdůraznit, protože tak to, to tedy chápeme. Já to zopakuji. 30. května vyšlo sdělení, které říká, že návrh na rozpočet eh, už byl připraven tak, jako kdyby, byl ten, jako kdyby byla schválena ta revize tak proč v tom finálním rozpočtu chybí těch 50 milionů? Tam prostě něco nehraje, nerozumím tomu. Morten? Or oh, the... Oh, Neslyšíme? To byla otázka na komisi, můžete odpovědět. Ano, já si myslím, že tady je nějaké nedorozumění. Když byl připravován návrh rozpočtu, těch těch 50 milionů bylo ještě zablokováno, protože jsme čekali, jak dopadnou volby ve Spojeném království. A ten návrh toho rozpočtu, ten neobsahuje ty topapy ani na Erasmus, ani na ty další programy. A nyní bylo rozhodnutí připraveno, my jsme připravili, tedy schváleno, my jsme připravili opravný dopis, amending letter, a ten eh, dostanete také k dispozici a tam vlastně některé ty částky budou eh, určeny na odpovídající programy v roce 2018 v závislosti na těch eh, rozpočtových maržích. V tom původním návrhu prostě ty topapy ještě nejsou. Na rok 2017 tam už to bylo přiděleno, ale na léta 2018 až 2020 o tom ještě nebylo rozhodnuto, tak proto to v tom původním návrhu rozpočtu nebylo. Je to tam teprve až nyní. Děkuji. Okay, then we will hope that this will... Dobrá, tak budeme doufat, že se to bude řešit, že to skončí úspěšně a že po schválení revize rozpočtu budou tyto peníze řádně využity nebo alokovány. Norkene, máte opět slovo. Já se domnívám, že tato konverzace teď ilustruje, že některé otázky se musí ještě projednat a jakožto zpravodaj můžu říci, že by bylo dobré si ještě jednou nebo několikrát říci ty věci s komisí, což také učiníme, abychom si mohli vyjasnit některá nedorozumění, o kterých mluvíte. Zdá se, že některé věci stále nejsou jasné. Krom toho věřím a doufám, že pozměňovací návrhy zohlední tyto otázky, aby náš výbor mohl jasně vyslat si signál ohledně toho, co potřebuje a co si přeje o tohoto rozpočtu. Já interpretuji dnešní komentáře jako jasnou podporu pro tento směr. Vykládám si to jako jasné pochopení ze strany členů, že se musíme sjednotit a společně to podpořit. Já v této myšlence společného porozumění budu pokračovat a doufám, že se mi to podaří rychle rozpracovat. Budu se těšit na vaše konkrétní pozměňovací návrhy a pochopitelně vám předložím výsledky později. Děkuji mnohokrát, Mortene. Lhůta je pondělí 26. 6 hodin. Teď bod 11. Jde o um, stanovisko ke zprávě INEMPL, co se týče um, implementace Evropské strategie ve prospěch osob s postižením. Julie Ward je zpravodajka um, v roce 2017 Evropská komise mm, vydala zprávu k Eh, která se týkala eh, eh, postižení. Tato strategie je základním nástrojem implementace umluvy OSN postižených. Cíle strategie by měla být dosaženo opatřeními v osmi oblastech, mimo jiné vzdělání, Eh, rovnoprávný přístup k vzdělání, celoživotnímu vzdělání by mělo dát postiženým možnost se podílet na životě společnosti a zlepšovat kvalitu života. Z tohoto hlediska Erasmus Plus sehrává pozitivní roli, protože eh, umožňuje větší mobilitu pro postižené studenty. Julie Ward, naše zpravodajka, se zabývala touto tematikou a bude nám prezentovat, jaké pokroku bylo dosaženo pomocí této strategie a co podle ní ještě vyžaduje zlepšení. Než dám slovo Julie, tak chci říci, že lhůta je stanovena na pozměňovací návrhy je na 14 hodin. Původně mm, proběhne e, plánované e, hlasování v říjnu místo v e, září. Julie Ward má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že mi toto téma bylo přiděleno, protože já tuto věc podporuji a nějakou dobu jsem provozovala uměleckou organizaci pro podporu lidí s postiženími na severu Anglie. Cílem tohoto stanoviska je nastínit, jak takováto strategie by vypadala pro veškerá témata, která jsou v mandátu tohoto výboru. Takže to pokrývá skutečně eh, hodně záležitostí. Máme tady omezení, pokud jde o délku, tak se zaměřím pouze na další, na tyto věci. Mainstreaming v kulturní politice Evropské unie, potřeba věnovat se zvláště mladým se zvláštními potřebami a pokud je o postižení a jak podpořit jejich přechod do dospělosti a k zaměstnanosti. Bariéry mobility, to je opravdu velká výzva. Digitální mezera a jakým způsobem ji překlenout. Dále občanská společnost a kontakt s lidmi eh, s postiženími. Eh, my jsme mluvili s agenturou pro inkluzivní vzdělávání na toto téma a pokud jde o digitální záležitosti, když jsem byla zástupcem kultu na IGF minulém roce, tak jsem se sešla s celou řadou lidí, kteří mm, pracovali v této oblasti, mm, měli určitá postižení, takže tam jsem měla určité kontakty. Já hodlám posílit toto stanovisko, chci úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji a hodlám rozpracovat otázky zaměstnanosti, vzdělávání, sportu, digitálního začlenění, účasti, rozhodovacího procesu a občanského života. Jedna z věcí, která mě motivovala pro začlenění do politiky, je fakt, že lidé s postiženími často neměli možnost se účastnit demokratického procesu. neměli možnost dosáhnout na rozpočet místní samozprávy, takže demokratické začlenění je velmi důležité. Já jsem také součástí skupiny pro postižení a já jsem také jednou z poslankyní pro UNCPD a účastním se mnoha zasedání v parlamentu, které se týkají práv lidí s postiženími. Takže ráda rozpracuji tuto zprávu a mm, budu ráda za jakoukoliv účast, rady, návrhy. Děkuji, Julie. Teď dám stínovým zpravodajům slovo a teď je tady jenom Kulcuma Týz, který Děkuji. Já bych chtěla především poděkovat Julie za její práci. Naprosto s ní souhlasím a podporuji také tu formu, to zaměření. Chtěl bych připomenout jednu věc, eh, kterou zde včera mimo jiné připomínala Silvia Kosta. My hodně pracujeme na modernizaci vzdělávání komunikačních systémů a tak dále, si myslím, že asi nic modernějšího než eh, přístupnost eh, nevymyslíme. Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy nám technologie konečně nabízí nástroje na to, abychom mohli začlenit eh, velké množství osob, které byly dříve vyloučeny, které neměly možnost účastnit se veřejného života, jak to vysvětluje samotná Julie. Mohou se dokonce účastnit politické debaty tyto osoby. A já si myslím, že velk, je to velkým úkolem pro politiku, protože trh to samotné nezařídí. A tím úkolem je právě dát tyto technologické nástroje k dispozici osobám znevýhodněným. A neděje se to dostatečně, protože všichni víme, že existují různé uh, škrty ve vzdělávací politice, že řada podniků se brání tomu, aby zajistila přístupnost, protože ona samozřejmě také něco stojí, byť to není nějaký eh, příliš vysoký eh, náklad eh, ve srovnání s těmi přínosy, které pak z toho společnost má. Takže já si myslím, že určitě je třeba podporovat vzdělávání tedy respektive modernizovat vzdělávání a kulturu v Evropě v tomto smyslu a proto je třeba směrnici o přístupnosti odblokovat. Jiná věc, kterou trošičku v tomto textu, který jinak shledávám zcela dokonalým, tak jediná pochybnost nebo otázka, kterou mám na Julie, je, zda bychom sem neměli ještě doplnit uh, dů, něco o migrantech či uprchlících, kteří jsou postiženi a kteří často nejsou v centru těch programů. Děkuji. Sally, chcete se ujmout slova? Děkuji, děkuji Julie za kompetentnost, za tu vášeň a také za celkové zpracování těch témat. Já hodně souhlasím s tím, co jste říkala i vy, paní předsedkyně. A byla bych ráda, aby některá témata byla ještě více v té zprávě zdůrazněna. Nejen tedy příležitosti, ale práva postižených osob chodit eh, do škol spolu s ostatními. Potom jsou zde samozřejmě veškeré ty nástroje, které je třeba jim ve školách poskytnout, ale je třeba uspůsobit eh, vzdělávání jejich osobním potřebám, eh, zajistit jim příslušný doprovod. A to si myslím, že je něco, čeho jsme na evropské úrovni ještě nedosáhli. Je třeba, aby se tím nezabývala jen příslušná evropská agentura, ale také různé spolky a organizace v Evropě, Existuje často ještě rozdělení, respektive oddělení osob s postižením od eh, těch eh, ostatních a ti ty osoby s postižením jsou eh, často integrovány v době povinné školní docházky, ale potom se neřeší, co s nimi bude dále. To je také třeba zlepšit. Je třeba zabývat se příležitostmi, které nabízejí nové technologie, tu takzvanou blended education, vzdělávání na dálku. To jsou všechno věci, které umožňují, aby mladí lidé s postižením získali vysokoškolské vzdělávání, ale je jich bohužel stále menšina. A také je třeba zaměřit se na přístup ke kultuře, nejen pasivní, ale také aktivní, protože v Evropě máme mnoho příkladů projektů kulturních a dalších, do kterých jsou integrováni lidé s postižením. Také otázka občanství je velice důležitá. My jsme nedávno složil, eh, slavili 20 let eh, úmluvy OSN o osobách s postižením. Například u nás v Itálii máme v mnoha Eh, oblastech problémy, nicméně v roce 1977 Franka Falkuči otevřela školy pro osoby s postižením v celé Itálii a my si to letos připomínáme, připomínáme si tedy 40-leté výročí. Bylo to velice obtížné, ale stojí za to to připomenout. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní dám slovo paní Ruba, která e, zastupuje náš výbor v CR. SPD. Eh, stanoviska. Eh, já chápu to, že eh, z evropské úrovně přenášíme určitou zodpovědnost a očekáváme, že tu podporu lidem s postižením bude vykonávat, budou vykonávat členské státy. Ale oni od nás očekávají, že něco budeme dělat na evropské úrovni. To je naše zkušenost. Vzpomeneme si v loňském roce, že zde bylo celoevropské setkání neslyšících. Eh, mnozí z nás eh, se s nimi měli možnost setkat a viděli jsme, jak byli vděční za to, že Evropský parlament se za ně postavil, eh, konkrétně výbor pro vzdělávání a kulturu při formulaci směrnice o audiovizuálních službách, kde jsme začlenili tu dostupnost. Oni si to velmi dobře uvědomují, že Evropská unie jim pomáhá. Tato úroveň jim pro, může pomoci prosazovat jejich zájmy v členských státech. Je to konkrétně i moje zkušenost z České republiky. Takže já bych eh, se, mm, si dovolila potom možná navrhnout to, aby právě eh, z evropské úrovně jsme se úplně nevzdávali určité, mm, určité podpory konkrétnější. Třeba právě eh, uvádí tady Julie Ward ve své zprávě program Erasmus a umožnit těm národním asociacím, združením, které je zastupují, aby se mohli setkávat, aby mohli sdílet eh, své zkušenosti a takto také více prosazovat své zájmy. Ehm, tak toto je jen taková dílčí poznámka. Děkuji. Thank you. Děkuji. Eh, chci se zeptat komise, jestli by si někdo přál vzít slovo. Mm, děkuji. Jenom na úvod komise eh, zveřejnila zprávu o implementaci eh, evropské strategie pro postižené. Bylo to um, do roku 2016. Každopádně ta strategie je do roku 2020, jak bylo řečeno, a cíle zůstávají v platnosti. My budeme pokračovat v implementaci. Samozřejmě my jsme již v roce 2017, takže to je dobrá příležitost začít zvažovat, co nastane po roce 2020. V tomto kontextu názory parlamentu jsou velmi užitečné. My budeme konzultovat postižené samotné, mm, především v rámci jejich organizací. Budeme se aktivně mm, účastnit diskusí, abychom měli něco připraveno na rok 2021. Co se týče vašeho výboru v oblasti vzdělávání kultury, něčeho bylo dosaženo. Samozřejmě zbývá mnohé, eh, takže um, přivítáme vaše názory i na to, jak podpořit inkluzivní vzdělávání v ehm, členských zemích, ehm, zaměstnávání. My vyzýváme poslance, aby se aktivně podíleli diskusí, které tuto chvíli probíhají o e, dohodě z Marrakeše, m, mm, směrnice vstupuje do trialogu, diskuse o aktu přístupnosti e-books, což doplní e, smlouvu, probíhají a pan Lockhart je zpravodajem pro mm, přístupnost. My vítáme vaše vstupy, těšíme se na další diskusi o ambiciozní strategii po roce 2020. Děkuji. Děkuji um, komisi. Juli, eh, chcete si ještě vzít slovo? Děkuji, děkuji za tuto diskusi, děkuji také za návrhy. Myslím, že je velmi důležité to, co řekla Silvia, aby toto Eh, bylo v rámci, mm, nebo zasazeno do rámce ochrany lidských práv. Někdy to bereme za hotovou věc a to bychom neměli. Eh, takže tohoto komentáře si cením. Mm, postižení má mnoho forem. Mnoho postižení je skrytých. My bychom měli neustále připomínat našim vládám, našim komunitám, našim protějškům, že postižení je něco, co se může stát nám všem. Není to něco, co se prostě děje jiným lidem. Je to mm, tělesný stav e, procenta populace jak stárneme, tak e, se stárnutím přichází postižení. To, je to prostě něco, co mm, Mm, není to něco, co postihuje někoho, kdo není součást lidstva. Je to věc, která se týká nás všech. To musíme dát tedy do popředí. To je důležité si neustále připomínat. Ehm, je jedna velice ehm, probíhá velice aktivní kampaň, která se nazývá nic o, o ná, ne, nikoli o nás bez nás. A tady musíme eh, Mm, dbát na to, abychom to, co děláme, bylo vždy v souladu a se souhlasem postižených, Združení postižených. Já se pamatuji návštěvu potrchlického tábora v Kale. Tam byl mladý muž, který, byl, který se zoufale snažil se mnou komunikovat já jsem si uvědomila, že je hluchý. Nejenom, že byl uprchlík v ad hoc táboře, kde nebyl žádné zařízení, ale nemohl ani komunikovat s nikým. Byl z Afghánistánu, měl tedy jakési více četné výzvy před sebou, který, aby vůbec mohl s někým vést rozhovor a stát se součástí nějaké kampaně, která eh, se tam tvořila. Takže já jsem si velmi vědoma Eh, zvláštních eh, problémů, kteří mají uprchlíci, migranti z tohoto hlediska. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji, Julie. Ano, to je velmi důležité dívat se na to s určitou empatií, protože jistě postižení je často součástí našeho života, nebo může se stát součástí našeho života, především se stárnutím je to normální. Eh, všechno, co bylo řečeno, Ehm, všechny tyto perspektivy, které bychom měli zohledit, to je důležité. Takže děkuji za výměnu názorů. Připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy 29. června. A ještě se musím zeptat, máte něco k bodu různé? Ale ne, ale já mám jedno oznámení, jedno sdělení, je to jsem vás pozvala. Je to také otázka politické empatie, protože byl den uprchlíků a eh, na, před esplanát je zlatý kontejner, který, to je pokus na globální úrovni eh, mít možnost tedy se eh, promluvit s uprchlíky v různých situacích a několik kolegů Silvia již ohlásili svoji účast, takže pokud někdo další chce se účastnit, teď se odebereme zlatého kontejneru a je to možnost se setkat s uprchlíky. Chci připomenout, příští schůzka 29. června od, 9. od 9 do 12.30. Ještě jednou Silvia. Já bych eh, chtěla skutečně velice ocenit tuto iniciativu. A ještě, protože se neuvidíme až do 29., tak chci říci, že 28. je zde také jedna iniciativa, kterou spustili některé italské a evropské obce. Týká se to Charty San Gimignano, což je městečko nedaleko Sieny a týká se to tedy určité eh, charty pro starosty a různých eh, obcích eh, a toho, jakým způsobem eh, přijímat nezletilé osoby bez doprovodu, tedy uprchlíky a budou, ti tam také budou přítomni na té iniciativě, takže vás tímto srdečně zvu. Thank you and I think... Děkuji a teď musím poděkovat ještě našim tlumočníkům. Dnešní zkusy končíme. Přeji hezký den.